druhé čtení, eh, které se eh, týká eh, doporučení ANDO, Soudní dvůr Evropské unie, počet soudců tribunálu. Děkuji, paní předsedkyně. Tribunál Soudního dvora Evropského unie v roce 2012 zahájil iniciativu pro reformu svého statu. Tu jde o 12 soudců navíc pro eh, tribunál. V roce 2014 došlo k schodě v parlamentu v prvním čtení, ale rada nikdy nepřistoupila k jmenování těchto 12 soudců. Proč? Protože členské státy se nedokázaly shodnout eh, na těchto soudcích Každý chtěl jmenovat svého vlastního a přitom počet soudců, které se měl, který, kteří měli být jmenováni, prostě byl příliš nízký. Zemí je 28. V říjnu 2014 eh, prostě bylo požádáno o 28 soudců, eh, jednoho za každou zemi a eh, zrušení tribunálu pro veřejnou funkci. Takže najednou eh, bylo zapotřebí 28 soudců, přitom první, předtím stačilo 12. Najednou bylo zapotřebí eh, eliminovat jednu celou instanci. Tady nejde o to řešit problémy nějakého tribunálu, ale jde o to eh, vyřešit problém rady, která není schopna jmenovat soudce. Návrh, který je teď diskutován, není jednoduchou Eh, modifikací eh, té první iniciativy. Je to něco nového. Eh, nejde o 12 soudců, jde o 28 nových soudců. Je tedy třeba na toto reagovat v souladu se smlouvou z NIS a z Lisabonu. Vzhledem k tomu, že jde o nový legislativní návrh, tak by se k tomu měla vyjádřit Evropská komise. A to komise neučinila. Komise se vyjádřila pouze k těm tomu prvnímu návrhu 12 soudců a nevyjádřila se k návrhu 28 soudců. Nikdy se také nevyjádřila, co si myslí o návrhu zrušit eh, Tribunál pro veřejnou funkci. Takže eh, my jsme teď tedy v situaci, kdy asi budou eh, vytvářeny další specializované tribunály, spíš jich bude více než méně, protože o tom také hovoří příslušné smlouvy. Eh, příslušné specializované eh, soudní instance jsou většinou kvalitnější a toto je eh, uvažování, které by tedy mělo jít cestou specializovaných soudních pracovišť, především v otázce ochranných známek. A Teď e, jde tedy, otázka, e, jde tedy také o otázku analýzy příslušných dalších e, dopadů, především finančních, organizačních, nic z toho nebylo učiněno. Já ve své zprávě se snažím Eh, vrátit se zpátky eh, ke stanovisku parlamentu v dubnu 2014. Od té doby prostě eh, došlo k tomu návrhu zvýšit počet soudců o 28 nových osob. To je něco, co nikdo nikdy nepochopí. Jedná se o náklady ve výši 20 milionů eur navíc a to všechno proto, že se státy nejsou schopné shodnout na 12 12 jmenovaných soudcích. Tady jde o návrh, který by byl skutečně velmi nešťastným eh, krokem i z hlediska veřejného mínění. Rada se přitom svého návrhu drží a Evropský parlament by měl tento návrh rady odmítnout, aby ochránil evropské občany. A ještě něco. Evropské smlouvy e, také e, upravují e, celý postup, který vlastně soud ve, svém, ve své žádosti vůbec nerespektoval. Takže je třeba si uvědomit, že to celé musí mít určitou formu. Ústavní právo musí zajistit respektování základních norem a hodnot Evropské unie. A také je tady otázka rovnosti mužů a žen v celé e, záležitosti. A nyní paní komisařka. Komise souhlasí s tím kompromisem e, dohodnutý mezi parlamentem a radou. Tento kompromis je výsledkem druhých jednání, vytváří rovnováhu, díky němuž se budeme moci posunout vpřed v záležitosti, která byla dlouho zablokována. Měli bychom mít na paměti, že tento kompromis se opírá o myšlenky, které předložil eh, soudní dvůr samotný. Myslím si, že dokončení eh, těchto jednání je pro komisi také velmi důležitý. Tato reforma umožní eh, snížit počet nevyřešených případů a zrychlit jejich projednávání. Reforma soudnictví to je Eh, nebo rychlý eh, soudní proces, to je jedno ze základních práv. Je potřeba, abychom eh, to zaručili pro občany, podniky, abychom tedy zlepšili fungování soudu. Vyjasnění právních otázek je i v zájmu komise a Unie jako celku. Komise kromě toho vítá na řešení, které má nalézt lepší rovnováhu mezi muži a ženami je to cíl, který komise sdílí. Ráda bych také zdůraznila, že komise je mm, zastánkyní toho kompromisu, který jste vyjadři, eh, vyjednali s radou a doufáme, že tedy eh, i po, pozit, eh, po pozměňovacích návrzích dospějeme k pozitivnímu výsledku. minuty, takže na řadě je pan Civka za EPP na dvě minuty, prosím. Paní předsedající, paní komisař, koleżanki i koledzy. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, fungující justice, to je jeden z nejvýznamnějších pilířů demokratického státu a Evropská unie je rodinou demokratických států a proto musí dobře fungovat i evropská justice. To by nám všem mělo ležet na srdci. A proto chci jménem frakce EPP s velkým zadosti učiněním říci, že tento velice zdlouhavý proces jednání vyústil v kompromis. Jednali jsme o kompromisech mezi parlamentem a radou a kompromis je založen eh, na uznání potřeby Eh, navýšení počtu soudců na eh, soudním eh, dvoře a je důležité, aby dobře fungoval a aby nebyly nastoleny finanční sankce z důvodu průtahu řízení. Evropskému parlamentu se podařilo zařadit dva významné prvky. Nyní máme možnost po uzavření reform se také podívat na to, jak to vlastně celé mělo dopady na fungování soudního dvora a zda vše také funguje tak efektivně a účinně, jako bychom si přáli. A potom je zde společné usnesení Evropského parlamentu a rady, kde se hovoří o nezbytnosti rovného postavení mužů a žen. A chci říci, že jsme zde pouze na začátku cesty protože rovnost mužů a žen by měla být nastolena všude. Není možné to předepsat jedné instituci ano a v jiné nikoli. Jak říkám, jsme na začátku dlouhé cesty. Jménem EPP, já a my podporujeme tedy kompromis, který jsme nalezli s radou. Paní Delvo za socialisty a demokraty, jedna minuta, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. E, justice a spravedlnost jsou zásadní eh, v demokracii. A v Evropské unii je eh, teď spravedlnost tak trochu v potížích. Jako zástupkyně jako zástupci občanů musíme spravedlnost chránit a musíme pomoci justici, aby mohla plnit svůj úkol. Čísla nelžou. Potřeba e, zvýšit počet soudců tribunálu je zřejmá. Počet e, věcí se neustále zvyšuje a pět e, žalob za nerespektování rozumných lhůt už je v chodu a představují nějakých 27 milionů v sankcích. Pak je také třeba postoupit v otázce rovnosti mužů a žen a to je čest pro Evropský parlament. Takže nenechme projít mezi prsty tuto šanci dosáhnout cíle, který jsme tolikrát vzývali. Proto vyzývám všechny demokraty, aby hlasovali eh, pro tento návrh, pro eh, tento kompromis, pro větší eh, spravedlnost. Přijímáte modrou kartu? Pan Pospíšil? Tam nahoře? Ještě paní neřekla, že to přijímá. Paní poslankyně ještě neřekla, že ji přijímá problém rostoucího nápadu na tuto justiční instituci by nevyřešilo to kdyby se zvedl počet právních asistentů. my s tím třeba máme z české republiky velmi dobrou zkušenost. děkuji. Paní Delvo, prosím. dospěli jsme k závěru, že máme příliš mnoho těch e, asistentů u jednotlivých soudců a e, že je prostě zapotřebí zvýšit počet soudců. Na řadě je pan Karin na dvě minuty za EKR, prosím. Paní předsedkyně, děkuji. Za 20 let služby v volené funkci musí být tento moment eh, něčím, co snad nemá v mém životě obdoby. Eh, je to neuvěřitelné. A neříkám to je, eh, rád. Snažil jsem se v výboru pro právní záležitosti s kolegy spolupracovat, abychom dospěli ke správnému řešení problému, který nám byl eh, předložen. Je to prostě skutečná nutnost reformy, ale my jsme se rozhodli se vzdát této skutečné možnosti a obětovat jí na oltář politického experimentu s eh, návrhem řešení, které je neřešením. Občané napříč Unie žádají skutečnou reformu, která by odrážela opravdovou službu evropským občanům. A my jsme se zase a znova eh, vlastně dobrali pouze určitého kompromisu, který představuje další zátěž pro občany, ale neřeší vůbec ten problém, který nám byl předložen. Kolegyně, kolegové, teď eh, jsme téměř eh, na pokraji eh, vydávání dalších 20 milionů eur ročně a přitom jsme nepotřebovali vydat vůbec ani jedno euro navíc a nezatížit takto naše evropské občany. A proto jsem přijal určitý krok aniž by eh, bylo zvýšen to břemeno. Eh, přišel jsem s pozměňovacím návrhem, který odmítá eh, stanovisko rady a volám ke kolegyním a kolegům, aby to podpořili. V soukromí mi řada z nich řekla, že toto odsuzuje ten návrh pan Kavada eh, na minutu 30 eh, jménem ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, eh, pro návrh reformy který máme před očima, který byl eh, vyjednán v kvatrialogu, eh, nám umožní eh, vyřešit problémy rady a, pardon, soudu a zároveň také vyřešit problémy s aplikováním spravedlnosti. Od návrhu reformy v roce 2012 se zvýšil počet případů řešených soudem o 43 3 V roce 2014 bylo předloženo již pět žalob pro nečinnost, eh, tak jak to řekla paní eh, Delvo, což je nějakých 27 milionů v náhradách. To je obrovský eh, problém. Ta reforma je evolutivního charakteru, je strukturální, já ji podporuji a umožňuje nám postupovat ve třech etapách a po každé etapě dojde k hodnocení, aby bylo Eh, rozhodnuto, zdali je zapotřebí dít ještě o další krok. Takže já vůbec nemám obavy, že by tady eh, došlo eh, k nějakému zneužití prostředků. To je demagogie. A ještě něco. Nepodceňujme demokratickou funkci, což je důležité. Pokud tady e, Evropa e, lidem něco připomíná, tak to skutečnost, že má exekutivní, výkonnou, legislativní a také soudní roli. Děkuji. Paní Hautala za zelené. Uh, Madam President. Paní předsedkyně, máme teď druhé čtení v této záležitosti. Od roku 2011 rada nedosáhla uh, schody a jak eh, očekávám já, nikdy svůj požadavek na 28 sonců nezmění. Nicméně bych ráda zdůraznila, že tato reforma se netýká pouze počtu soudců a sporu, který z toho vznikl. Tato reforma má zajistit eh, dobré fungování soudního systému EU. Eh, otázka fungování tribunálu je klíčová pro právní ochranu občanů. Soudní dvůr EU je e, soud, který neustále je zárukou základních práv. To znamená, že jeho efektivní fungování by mělo být naší největší prioritou. V třístranných jednání parlament kromě toho dosáhl jednoho historického úspěchu a sice úplně poprvé e, evropští, evropské legislativní e, orgány se shodly na genderové rovnováze v některé evropské instituce, instituci. instituci to znamená, že jsme šli tak daleko, jak nám umožnili smlouvy. Je to právní inovace, je to důležitý krok. Vypadá to, že je to pouze začátek vývoje, který bude směřovat k větší paritě v evropských institucích. Eh, členské státy a soud se tedy zavázaly k genderové rovnováze a naším úkolem je to, abychom eh, tady eh, tomu dostali. Bene, francamente, del... Ferrara za FDD. Děkuji. Buďme otevření. Tato reforma soudu je skandální. Jsme svědky toho, jak je rada neschopná překonat tu logiku vnitrostátního smýšlení a to principu jeden stát, jeden soudce. Veškeré provedené studie uvádějí, že třeba navýšit počet soudců, ale nejde jenom o to zvýšit nějakým způsobem počet křesel, protože zítra potom budeme muset občanům vysvětlit to, proč po nich žádáme tak velké ekonomické oběti. Počet soudů v Itálii například byl i snížen. A zde se má tak výrazně navýšit počet soudců. Proti tomu se stavíme. E je tomu tak všude, je mi líto na stranu e, socialistů a zelených, ale ani eh, fíkový list rovnosti mužů a žen nemůže ospravedlnit e, tuto reformu. Takže pan Lebreton za ENL dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně. Tato reforma je skandál. Především proto, že je zbytečná. Soudce, soudci, kteří prošli naším Eh, slyšením nám to řekli ve výboru, včetně pana Žegera, který je předseda tribunálu. Takže tady je reforma za 20 milionů eur pro nic. Navíc tato reforma vedla k celému řad, eh, celé řadě porušení pravidel, ohledně třeba dvojího čtení, porušení základních pravidel, eh, jedná se o urychlené hlasování, které se konalo 8. října bylo to náhrada demokracie, vůbec jsme neměli často projednat. Slyšení soudců, to se projednávalo opravdu směšným způsobem. Já <clears throat> ve vlastním výboru téměř neměl možnost vystoupit. Za třetí, došlo k pošlapání smlouvy o fungování Evropské unie, protože tato reforma znamená zrušení tribunálu eh, pro veřejnou službu, takže co si asi tak myslíme, hovoříme o, e, Evropsk- e, o úřednících Evropské unie a e, není tak dodržena smlouva. Smlouva umožňuje vytváření tribunálu, ale podle článku 257 neumožňuje z jejich zrušení. Takže tady jsou prostě zase ve hře různá lobby a soukromé zájmy, to nás nepřekvapí, eh, takových příkladů už tady zazněla řada, tohle je další a v podstatě jde o to, že tady je 28 dobře eh, placených teplých míst pro soudce, které bude možno rozdat. Proto jsem ve výboru pro právní záležitosti předložil pozměňovací návrh, který zakazuje eh, poslancům Evropského parlamentu, aby se stali soudci, alespoň tady prostě nedojde k určitému konfliktu zájmu. Bohužel byl pozměňovací návrh odmítnut. Předsedkyně, bohužel vám čas vypršel, pane, omlouvám se. Na řadě je paní Kačia Komodiny, minuta 30. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. soudní systém potřebujeme a potřebujeme ještě více investovat do evropského systému soudnictví, protože naše občané potřebují, aby ten systém byl co možná nejlepší, efektivní. Eh, my poskytneme evropským občanům právo dovolávat se eh, k eh, soudu, ale potom musí čekat celá léta, takže to nemá smysl. Myslím si, že občané potřebují soudní systém, který nesklame jejich očekávání. Měli bychom tedy vyřešit jejich problémy za co možná nejkratší dobu prostřednictvím soudů, kde budou pracovat dobří soudci. A tím dostojíme spravedlnosti. To od evropských soudů očekáváme. Ano, potřebujeme do Evropského soudního dvora více investovat, Eh, tribunál musí řešit stále větší množství eh, případů a nemá dostatečné kapacity na to, aby tak činil efektivním způsobem, ale zároveň musíme být eh, velmi obezřetní, pokud jde o to, jak jsou prostředky tribunálu využívány. Musíme dbát na to, aby spravedlnost byla naplňována účinným způsobem. Pokud jde o e, to zdvojnásobení e, počtu soudců, tak si myslím, že ten návrh e, povede k větší efektivitě fungování soudního systému. Paní Regne, děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko, co nás bude stát, pokud nebudeme mít fungující soudnictví. Evropský soudní dvůr ehm, vynáší rozsudky proti velkým podnikům, například eh, rozsudek Šrem z minulého měsíce. Potřebujeme tedy dobře fungující eh, jurisdikci na evropské úrovni, která bude dobře fungovat a která bude schopná vynášet dobré rozsudky. Evropský parlament se snaží zachránit rozhodnutí rady. Ano, potřebujeme více soudců, to víme i tady v Evropském parlamentu, ovšem jestli jich má být 28, eh, to eh, nevíme. Potřebujeme tedy revizní doložku, kterou jasně požadujeme a která by to prověřila. Ráda bych ještě připomněla tu rovnost pohlaví. Evropský soudní dvůr eh, tady bude hrát eh, roli pioníra, protože máme skvělé soudkyně a myslím si, že právě v tomto ohledu by Evropský soudní dvůr mohl sehrát pozitivní roli směrem k dalším evropským institucím. Paní James na minutu 30. i když zpravodaj i když dokonce zpravodaj je kritický, eh, tak tady vlastně se nabízí eh, rčení Houston, máme problém. Ano, skutečně problém máme. Ani zpravodaj sám nám nedokáže prodat ten vlastní návrh. Jenom si vyberte, co řekl. Eh, prostě on si vůbec neuvědomuje, co jsou to peníze daňových poplatníků a e, Evropská unie tady prostě frivolním způsobem chce vydávat další a další peníze. To jsou, e, toto je iniciativa, která není transparentní ani zevnitř, ani e, zvenku. Nedošlo k žádné analýze nákladů a v závěru říká, že je pro odmítnutí návrhu. Připomínky z pravodaje jsou robustní, jsou jsou odůvodněné a měli bychom jich následovat. Jiným, e, proč jinak tady mít nějaké zpravodaje? K čertu. Pan Buda, minuta 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní komisařo. William Gladstone řekl, že opožděná spravedlnost je vlastně upíraná spravedlnost a proto Eh, vítám eh, postup rady k navýšení počtu soudců. Zároveň ale zde musíme mít také mechanismy zajišťující tedy skutečný přístup k justici. Evropská unie by vždy měla sledovat také dlouhodobé cíle v oblasti justice je třeba vývoj korektně vyhodnocovat, tak aby bylo e, možno náležitě upravovat fungování soudu. Ty musí zvládat stávající výzvy. Ty nevyplývají ale jenom ze zvýšeného počtu členských států, ale také e, z zvyšujícího se e, počtu soudních procesů, které potom vedou k významným eh, průtahům řízením. Proto je důležité toto rozhodnout rychle, protože to má, může mít i negativní dopad na ekonomiku. Děkuji. Pane, paní předsedkyně, není pochyb o tom, že potřebujeme více soudců u tribunálu, protože počet právních případů je vysoký a proto tady dochází k spožděním a k průtahům. Jedna věc je ale jasné, jasná. Způsob, jakým se k tomu staví rada, je trochu dětinský. Myslím si, že e, to můžeme takto popsat, můžeme použít tento pojem, protože musíme najít lepší systém. pokud chceme dosáhnout právní jistoty, potřebujeme jiný přístup. Eh, Parlament nemá jinou možnost, než jít dál, ale musíme se zamyslet nad tím, co vlastně chceme. Chceme eh, soudní dvůr, který by dostal v zásadě eh, rovnosti. Potřebujeme rovný podíl mužů a žen. Já si myslím, že zatím jich není dost a to je eh, škoda, protože je tu mnoho kvalifikovaných žen, který, které by odvedly dobrou práci. A nyní, nyní tedy zachází... Pan Pospíšil na jednu minutu. Vlastně paní předsedající já jsem se přihlásil k tomuto bodu protože jsem pět let dělal ministra spravedlnosti české republiky a zabýval jsem se odborně zatížeností soudů a musím říci že tento návrh považuji za zcela absurdní.

Nemáte mikrofon, pane kolego. Paní eh, předsedkyně, Evropská unie je právní unii a záruka eh, práva tkví eh, v Evropském soudu, především pro občany Safe Harbor je takovým příkladem rozhodnutí v této věci. Potřebujeme dobrou justici. E, nevýkonná justice, no to je prostě e, něčím, co justicí ve skutečnosti není. Nemůže být e, člověk naprosto indiferentní vůči problémů, s kterými se potýká soudní dvůr. Je třeba, abychom šli kupředu, abychom se dobrali nějakého kompromisu, abychom zajistili, že soud bude pracovat. Možná, že je zapotřebí více soudu, soudců, ale prozatím byl jediný kompromis ten, ke kterému jsme dospěli teď. Takže e, dobro nemůže být nepřítelem toho, co je prakticky proveditelné a realistické. E, tato e, práva by měla být schválena. Pan Marias. Συνεργασία είναι η τήρηση του δικαίου Evropská spolupráce také spočívá na tom, aby se udrželo právo unijní. Eh, společenství je eh, postaveno na právu, které chrání soud a eh, soudní rozhodnutí vlastně je zásadním nástrojem Eh, my eh, přece tyto věci učíme naše studenty na školách a říkáme, že soud hraje zásadní roli při ochraně práv. Eh, podporujeme tento návrh, abychom podpořili větším počtem soudců fungování soudu. Jeden soudce za každý stát, abychom posílili legitimitu soudu v očích občanů. Musíme opravdu zastoupit reprezentovat všechny právní systémy všech členských eh, zemí a eh, soud musí být efektivní. Pan Polčák na jednu minutu na závěr. Děkuji Děkuji paní předsedkyně za udělení slova, zvláště proto, že jsem se snažil upozorňovat na mé žádosti modrou kartu, tak bych se s tím vypořádal teďka

Velmi děkuji za připomínky. doufáme tedy, že eh, komise podpoří kompromis mezi radou a eh, parlamentem, pokud jde o počet soudců tribunálu. Já se domnívám, že eh, schopnost soudu, tribunálu řešit rychle stížnosti, žaloby evropských občanů je klíčová, stěžení. Ráda bych připomněla předcházející diskuzi, kterou jsme vedli o reformě volebního systému. Já si myslím, že jde o důvěru občanů a vztah mezi občany a evropskými institucemi. Je samozřejmé, že komise tedy vítá návrh, který volá po eh, genderové vyváženosti mezi soudci. Ještě jednou vám děkuji a myslím si, že e, před půlnocí je tedy na čase, abychom naše dnešní rozpravy ukončili. Děkuji vám e, za spolupráci. Pinto, pour... To nás také čeká a teď je pan Marino Pinto, aby to uzavřel. Děkuji, paní e, předsedkyně. Paní komisařko, není zapotřebí 28 soudců navíc, aby se vyřešil nějaký problém na Evropském soudním dvoru. Těch 28 soudců jsou pouze výsledkem neschopnosti eh, rady jmenovat 12 soudců a soud to také potvrdil od dubna 2014 až do října 2014 se najednou eh, počet eh, navrhovaných soudců zvýšil z 12 na 28. To je urážka eh, hozená rukavice poslancům a evropským občanům jménem pravdy, to teď tady v tuto chvíli říkám, tady a teď ten, to spoždění není zaviněno nedostatkem soudců, ale nedostatkem právních asistentů a dalších úředníků na soudu. Paní komisařko, víte, jak dlouho se čeká na překlad eh, některých dokumentů. Byly eh, přijati další referendáři v roce 2014 a eh, to se promítlo do vyřešení víc jak 100 nových případů. A teď kapitulujeme naprosto slepě před diktátem rady. A proč? Protože rada je neschopná jmenovat 12 soudců, protože protože chce jmenovat soudců 28 za každý členský stát. Každý členský stát chce mít svého vlastního soudce. Opakuji, je to opravdu urážka evropských občanů, urážka evropských daňových poplatníků a je to vmetená rukavice tomuto Evropskému parlamentu, který má za úkol chránit zájmy občanů. odškodnění e, za, e, ve výši víc jak 27 milion eur. Je to něco, představuje to nějaký argument e, E, u Tribunálu pro lidská práva e, ty e, případy někdy trvají víc jak pět let. A paní předsedkyně, bude Evropská unie vydávat víc jak 20 milionů eur za těch 28 soudců, které vlastně nepotřebujeme? Upřímně řečeno, tohle přece není možné v demokratické Evropské unii, která alespoň trochu dbá o zájem.